Otvírám Vítám všechny. Dovolte, abych zahájil schůzi a přivítal vás všechny zde opět v sále a i především zástupce rady a zástupce komise bych chtěl přivítat. A také všechny poslance a všechny poslankyně, kteří přišli sem do sálu a i všechny ty, kteří se dívají a sledují nás na obrazovce v kanceláři a všechny ty, kteří tedy nás sledují vůbec mimo. A já myslím, že ale nejlepší je tedy být tady, takže za to děkuji. Eh, konference eh, předsedů, která se týká jmenování delegací, tak zde bych chtěl připomenout, eh, že termín pro pozměňovací návrhy